Přejdeme k vysvětlení hlasování. Předávám slovo panu Aldu Patričelovi na jednu minutu. Presidente, L'onorevole Patriciello. Pane Patriciello, máte slovo. Prosím, kolegové, Kdo si přejete opustit eh, hemicykl, prosím, učiňte tak, aby mohl pan Patriciello vysvětlit své hlasování. Počkáme pár vteřin. Prezidente, credo che sia. Posso? Vážený pane předsedo, vážení kolegové, blahopřeji k vynikající práci zpravodajce a všem kolegům, kteří spolupracovali na vytvoření tohoto nového nástroje, který umožní poskytování mikroúvěrů malým a středním podnikům a také jednotlivým osobám, které ztratily práci v posledních eh, letech. Ztratily se 3 miliony pracovních míst jen v Evropské unii a teď tu jsou potíže pro banky, pro poskytování úvěru a právě díky tomuto nástroji bude možné tuto situaci napravit a e, malé podniky a jednotlivci budou mít tedy přístup k těmto finančním nástrojům. Jsem přesvědčen, že díky této nové iniciativě přispějeme k vytvoření nových pracovních míst zejména pokud budou přijata nová doprovodná opatření ohledně financování, a které budou umožňovat další vzdělávání a školení zejména mladým lidem, aby mohli takto zahájit investiční projekty. Tento nástroj, pane předsedo, potřebuje být uveden do praxe co možná nejdříve, aby poskytl životní mízu malým podnikům, které jsou pulzující krví naší ekonomické společnosti. Děkuji vám, pane Patričel. Předám slovo panu Stojanovovi na jednu minutu. Благодаря, господин председателю. Аз гласувах за доклада за финансовите мерки. Смятам, че той... Já съм hlasoval pro tuto zprávu, myslím, že přichází vhod v právě v tuto chvíli a myslím, že bude mít velmi příznivý dopad, pokud bude schválena tak, jak byla schválena v mé zemi. V současné době čelíme velmi nepříznivému podnikatelskému prostředí a lidé, kteří mají malé podniky, nezískají bankovní úvěry a to je v rozporu s samotným základním krédem bankovních institucí. Banky si vymýšlejí výmluvy, aby neposkytovaly úvěry. A pokud jsou úvěry poskytnuty, malé a střední podniky musí poskytovat zajištění ve výši 100 až 150 Parlament eh, učinil něco velmi důležitého a jsem přesvědčen, že tato legislativa pomůže globálním, globálním hospodářství. Děkuji, pane Stojanové. Slovo pan Nezdoc. Jedna minuta. Uh, Děkuji, pane předsedo. Chci objasnit, že si sice myslím, že pomáhat malým podnikům je dobrá myšlenka, hodná následování. Domnívám se ale, že by měla být prosazována na národní vládní úrovni. Mám určité starosti ohledně tohoto návrhu a vůbec ohledně e, transparentnosti vypůjčených peněz. A chci povzbudit národní vlády, aby učinili vše, co je v jejich silách na pomoc malým podnikům. Je to páteř naší ekonomie a Evropská unie může pomoci tím, tím, že omezí nařízení a zpřístupní fondy na národní úrovni. Děkuji. Děkuji paní Doc. Slovo má pan Kamal. Děkuji, pane předsedo, za tuto příležitost eh, vysvětlit, jak jsem hlasoval. My jsme byli pro tento návrh. Myslím, že je velice důležité eh, pomáhat eh, takto ve všech členských státech vytvářet pracovní místa a bojovat proti chudobě. Jsem také vděčný za to, že jsme vyněli eh, peníze ze stávajícího rozpočtu, než abychom eh, měli nové eh, výdaje navíc. Nicméně musím zdůraznit, že musíme být velice obezřetní, když používáme peníze nějakých poplatníků. V našem volebním obvodě vím o, o Ehm, tom, že existuje eh, úvěrová společnost, která byla ehm, uskřípnuta stávajícími eh, orgány, které existují. Takže my bychom eh, neměli ehm, vytlačovat ty firmy, které už fungují přímo v místě působnosti. Slovo má pan Alfredo Pallone. Děkuji vám, pane předsedo. Věřím, že se všichni shodneme, že tu je potíž pro udělování mikrouvěrů. Musíme taky hovořit o finančních, eh, finančních daních. A měli bychom dávat pozor na to, aby se tyto peníze nedostávaly k dalším eh, aktérům. Mikrouvěr má sloužit k tomu, aby pomáhal méně eh, šťastné sociální partnery je třeba hovořit také o kultuře v některých státech. Teď mám na mysli to, že tu jsou země, které potřebují právě tuto pomoc, ale nemají um, dostatek um, tamní tamního vzdělání a informací o tom, aby tamní lidé mohli ehm, přijímat tyto úvěry. Evropa funguje na dvou eh, úrovni, na dvou rychlostech. Francie a Itálie mají určitou eh, úroveň, pak jsou jiné státy, kde je zapotřebí ještě posílit toto povědomí. Jde o to, abychom nejen tedy poskytli finanční prostředky, to není samoučelná věc, musíme se snažit eh, pomáhat těm méně šťastným sociálním aktérům. Děkuji vám, pane Pavlo. Není do další se nehlásí o slovo. Tímto můžeme přerušit zasedání a pokračovat budeme v 15 hodin. Přeji dobrou chuť.